Mes chers collègues, nous voici réunis. Vážení kolegové, tak, um, tak jsme se opět sešli na mm, nejintenzivnějším a nejdelším zasedání, které nás čeká, během něhož se vyjádříme k 1902 eh, pozměňovacím návrhům k návrhu rozpočtu na rok 2016. Chtěl bych poděkovat zpravodajům, eh, i spra- eh, našemu zpravodaji, i zpravodajům eh, ostatních oddílů za jejich práci, kdy ve dne v noci na tom pracovali. Děkuji sekretariátu, politickým poradcům i všem těm, kteří umožnili za optimálních podmínek připravit tento rozpočet. Svědomím, že je tu celá řada nečekaných aspektů, takže předvídat, co se stane v roce 2016, je velmi těžké a v nadcházejících dnech není vyloučeno, že si budeme muset um, jak si ještě představit a přijmout změny. Kolegium komisařů se sejde ve středu ráno, aby schválil opravní, návrh opravního rozpočtu pro rok 2015, což samozřejmě bude mít dopady i na rok 2016, co do závazku i co do plateb. Takže chtěl bych vám říci, že paní Georgieva, tedy komisařka pro otázky rozpočtu, nabízí, že by přišla hned po schůzi kolegy a komisařů ve středu před obědem nebo lehce po obědě. Takže navrhuji, pokud stihneme hlasování do té doby, eh, naplánovat další zasedání, eh, které bychom vyhradili slušení, slyšení paní Georgievě eh, my jsme eh, původně chtěli, aby se to konalo v pondělí odpoledne ve Štrasburku, ovšem z programových důvodů, které dobře chápeme, by nás paní komisařka chtěla prakticky v reálném čase informovat o tom, co kolegium navrhne radě. Rada ta se vyjádří 21. října a poté tedy bude se moci vyjádřit k celému balíčku, také i Evropský parlament, to znamená k balíčku migrace. A vlastně měl jsem začít tím, že se vás zeptám, zda souhlasíte s pořadem jednání. Paní kolegyně. Teniendo en cuenta que no- Děkuji, pane, komisar, pane, pane předsedo. Eh, musíme si eh, říct, že tam nebyly nás pozměňovací návrhy a mělo by to tedy být eh, na programu zítra odpoledne, až skončíme se souhrným rozpočtem. Program byl už rozdaný, ale myslím si, že se prostě není problém se k tomu zítra vrátit. Zítra nebo pozítří? Neslyším žádné námitky takže vaše zpráva bude projednána hned jak skončí hlasování o rozpočtu pro rok 2016, tím spíš, že k tomu nejsou pozměňovací návrhy. Dobrá, takže jsme přijali pořad jednání v tomto pozměněném znění a Eh, budu vás informovat o rozhodnutí koordinátorů z 15. září a z dneška. Takže nejprve jsme požádali konferenci předsedů výborů o povolení vypracovat právo z vlastní iniciativy o finančním rámci, tedy o víceletém finančním rámci. Také jsme v souladu s článkem 54 požádali o vypracování stanoviska o zprávě z výboru pro zaměstnanost, implementační zpráva o aktivitách, dopadech a přidané hodnotě e, Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci e, pro období 2007 až 2014 a další zprávu o e, tradičních VAT and e, Eh, z vlastních zdrojů a požadavek na eh, zajištění dostatečné hotovosti pro naplnění závazku. Dále jsme požádali o revizi víceletého finančního rámce s tím, že zpravodajkou je Izabel Tomás a Jan Olbricht. A požádali jsme o dvě studie. Jedna se týká přehodnocení víceletého finančního rámce, kde jsem už jmenoval spoluzpravodaje a komparativní studii o nákladech každého vynaloženého eura z evropského rozpočtu pro implementaci evropských politik v jednotlivých členských zemích. Spravodaj zatím nebyl jmenovaný. Dohodli jsme se zaslat dopis, který by poukázal na eh, problémy časového plánu, který by byl kompatibilní s rozpočtovými kroky pro, pro projednání hlasování a dohodování návrhu rozpočtu pro rok 2017. Dostali jsme žádost od ombudsmana ta se týká případného, případné účasti na trialogu. A vzhledem k tomu, že poža- podal stejnou žádost výborům e, rozpočtovému, kontrolnímu, e, e, právnímu, a další tak jsme se dohodli, že se s kolegy domluvíme a pokusíme se k tomu zaujmout jednotný postoj. Také jsme navrhli a rozhodli pozvat poslance eh, Evropského parlamentu ze vysoké, skupiny vysokých představitelů pro vlastní zdroje, aby tedy předstoupili před eh, výbor, náš výbor do konce roku. Také jsme schválili žádost, kterou vyjádřil, to se týká Startup Europe, což jsou uh, studenti uh, podnikatelské školy z Francie, aby mohli zasedat v hemicyklu a uspořádat si seminář. Dále jsme se rozhodli o společném zasedání s výborem LIBE, o rozpočtových výzvách, které jsou vyvolané migračními toky a krizí, eh, které, kterou jsme konfrontováni. Eh, takže jednalo by se eh, o mm, účastníky mise na Sicílii, kteří tady tam byli v červenci, aby tedy provedli briefing na toto téma. Takže tolik informace Eh, z eh, uplynulých eh, dnů a zasedání, dříve než tedy přistoupíme k hlasování o rozpočtu na rok 2016. Zápis ze schůze z 3. září 2015, souhlasíte s ním, nehlásí se nikdo s návrhem na změnu zápisu, takže jej považujeme za schválený. A nyní dám slovo našim zpravodajům, aby uvedli projednání pozměňovacích návrhů a hlasování. Slovo má Jose Manuel Fernández jako zpravodaj návrhu rozpočtu 2016. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem politickým skupinám, všem stínovým zpravodajům, všem koordinátorům za práci, kterou odvedli. Předkládáme celou řadu řešení. Máme dvě usnesení, druhé z července, kde jsme jasně řekli, že naší prioritou je poskytnout pomoc uprchlíkům. Chceme řešit otázky spojené s migrací, to jsme vyjádřili naprosto jasně. Pak máme ta 3E, e, která se vztahují k zaměstnanosti, podnikání a e, životnímu prostředí. E, díky tomu jsme to tedy zpracovali a předložili jsme dokument, který, věřím, získá podporu, abychom dosáhli cílů, o kterých jsem hovořil. Máme 1902 pozměňovacích návrhů to ukazuje tedy, jak velký by zájem kolegů o eh, toto téma. Eh, hlasování samozřejmě vždy eh, si vyžádá hodně času a já jsem velmi vděčný všem, kteří pracovali na tom, abychom se takhle shodli na eh, tolika věcech. Děkuji také sekretariátu, děkuji zejména Geomovi, který sedí po mé pravici a odvedl opravdu strašně moc práce. A také děkuji všem politickým poradcům samozřejmě svým politickým poradcům z naší skupiny EPP, ale také i dalším poradcům z dalších skupin, protože v tomto parlamentu zasedá celá řada lidí vysokého kalibru a všichni z nich se podílejí na přípravě eh, rozpočtu. Naši političtí poradci odvádí práci, která často je skrytá eh, širšímu publiku. Lidé o ní neví, ale eh, já si myslím, že je potřeba ocenit jejich eh, schopnosti, dovednosti a tvrdou práci. Děkuji generálnímu zpravodaji vy jste koordinoval tuto úctyhodnou práci a za to vám děkujeme. A nyní pan Depré, zpravodaj pro ostatní oddíly. Jenom stručně, pane předsedo, já bych rád uvedl ty ostatní oddíly těsně před hlasováním proto, abych tady nenaboural dojmy po vystoupení kolegy Jose Fernandeze. Ano, je to, jsou to dojmy silné. Paní Calvinio, domníváte se, že v tomto specifickém rámci byste mohla, chtěla pronést nějaké prohlášení dříve, než zahájíme hlasování? Merci beaucoup. Ano, děkuji, pane předsedo. Já se pokusím být stručná a, a nepropadnout emocím. Pane předsedo, vážení mm, členové výboru, děkuji za tuto příležitost, abych k vám promluvila před velice důležitým hlasováním. V předchozích eh, jednáních ehm, výboru trialogu a dalších jednání komise měla příležitost předložit návrh rozpočtu na rok 2016 a vyjádřit náš postoj k eh, názoru rady. Já vás chci upozornit na několik událostí, ke kterým došlo od doby, kdy jsme ten rozpočet navrhli v květnu a některé eh, události, které stojí před námi, které, kterých již pan předseda mluvil. Od května, kdy komise prezentovala návrh rozpočtu na rok 2016, došlo k několika důležitým událostem, které vyžadovaly, aby Evropská unie projevila solidaritu a odpovědnost. Mm, čas utíká rychle a e, možná jsme na to zapomněli, ale první důležitá událost za poslední měsíc byla řecká krize. Jako e, součást opatření na pomoc Řecku komise navrhla navýšení předfinancování strukturálních fondů v rámci programového období do roku 2014 se stoprocentním financováním a urychlené uvolnění eh, prostředků eh, pro lety 2013. To měl dopad 1 miliarda euro na rozpočet 2015, což podle našeho názoru by bylo možné v rámci částek vyhrazených na platby bez toho, aby byly ohroženy cíle snížení eh, na 20 miliard ty nezaplacené účty v rámci kohezní politiky. Naše předběžné hodnocení, že dopad na rok 2016 může být eh, vyřešen v rámci návrhu rozpočtu, který jsme již předložili. V každém případě vám dáme podrobnou neaktuální informace, co se týče pladeb pravidelně, jak jsme se dohodli. Příští setkání bude 19. října. Po letní pauze přišla krize mléka. Eh, druhý, to byl druhý, druhá událost, která měla dopad na rozpočet. Komise oznámila balíček opatření pro mlékárenský sektor, včetně poskytování mléčných výrobků uprchlíkům. To si možná, toho si v rámci eh, balíku 500 milionů nikdo nevšiml, ale Komise navrhovala, aby se každé euro použilo pro dva účely a aby se používalo mléko také pro výživu těch, kteří to potřebují. Toto bude v pozměňovacím návrhu číslo 2, který bude prezentován v polovině října, včetně opatření rozšířit podporu na ovoce a zeleninu po prodloužení ruského zákazu. Odhady eh, a aktuálních odhadů příjmů zemědělského sektoru. Další eh, problém nebo další událost, která nyní probíhá, bude probíhat i do budoucna, je uprchlická krize. Je to bezprecedentní krize, která vy, vyvolává také bezprecedentní tlak na evropský rozpočet. Parlament eh, to správně předvídal, eh, že to bude velká priorita a bude vyžadovat kroky v rámci hlavy 3, to znamená bezpečnost a externí nástroje. To je kapitola 4. I když návrh rozpočtu na rok 2016 již předpokládá dodatečných 273 milionů na migraci, jsou, budou třeba další opatření jako reakce na uprchlickou krizi. Komise přijala řadu opatření, několik balíčků, poslední z nich minulý týden. Tato opatření budou obsahovat implementaci reolokačního mechanismu pro osoby, které vyžadují mezinárodní ochranu, což uh, souhlasila Rada minulý týden. I když podrobný rozpočtový dopad bude součástí pozměňovacího eh, návrhu číslo dvě. Komise již ohlásila celkový dopad na rozpočet na rok 2016. 780 milionů realokace, další prostředky, vnitřní bezpečnost, eh, usídlování a tak dále, větší kapacity Frontexu, Europolu, ESO, plus další posílení na externí straně pomocí humanitární pomoci. Některé pozměňovací návrhy, které byly předloženy tomuto výboru, již berou potaz nutné zdroje a my vítáme e, podporu Evropského parlamentu v této věci. Jak řekl už pan předseda, jsou opatření, které se teprve budou implementovat v roce 2015. Naléhavost této situace vyžaduje, abychom přijala opatření co nejdříve. A proto ve středu tento týden Komise podá nový pozměňovací, eh, pozměněný rozpočet, které bude zvyšovat mm, výdaje na bezpečnost, mm, humanitární pomoc a další instrumenty ve výši 800 milionů euro. My chceme předložit balíček, který bude eh, mm, řešen odděleně od návrhu rozpočtu 2016. Komise Eh, to odhaduje na dva roky, ale podle našeho názoru na, pozměněný návrh na rok 2015 by mohl být vyřešit urychleným postupem, aby byl přijat co nejdříve, tak aby ty prostředky mohly začít téci těm, kteří to potřebují co nejdříve. Nemělo by to být součástí jednání v rámci smětčího řízení k návrhu eh, rozpočtu 2016. Na závěr, mm, v květnu jsme navrhli zodpovědný eh, návrh rozpočtu, který bral ohled na eh, předcházející závazky, včetně plánovaných pladeb. Pak jsme se dohodli na financování EFSAI, což je také závazek, který je třeba splnit. Pak jsme eh, přišli s adekvátními reakcemi na krizi, která probíhá. Vzhledem k tomu, že v rámci kapitoly 3 už není marže, chceme využít eh, dostupnou flexibilitu v rámci IMF. Současně musíme respektovat rozpočtovou disciplínu, aby každé euro přineslo maximální efekt. Mm, a ty věci, které, které jsem mluvila, mají eh, nejvyšší prioritu v Evropském parlamentu. Velice stručně eh, několik komentářů k pozměňovacím návrhům Evropského parlamentu. Víme, že Evropský parlament, eh, které předložila řada eh, poslanců, 270, mm, z 270 pozměňovacích návrhů úroveň závazků a pladeb, které navrhuje komise návrhu rozpočtu 2016, vlastně, tak tam jsme zvrátili ty škrty, které rada navrhovala. V některých případech však parlament navrhuje významná zvýšení nad návrh na rok 2016 komise. Chci některé z nich stručně zmínit. Za prvé, co se týče kapitoly 1a, víme, že že řada politických skupin navrhovala vrátit e, závazky na Horizon 2020 Connecting Europe e, na úroveň, která byla před dohodou EFSI. Nemusím e, mluvit o tom, jak komisem respektuje to udržování těch 3E, o kterých jsme hovořili, Employment, Enterprise, Entrepreneurship, Vzhledem k omezené marže v rámci kapitoly 1a, jakékoliv navýšení by vyžadovalo použití nástroje flexibility. Přístup komise je využít celý nástroj flexibility na eh, kapitolu 3, na migraci. Hmm, to bude vyžadovat priorit, eh, učení priorit vzhledem k omezeným zdrojům v různých oblastech. Kapitola 1b tak tam je celá řada pozměňovacích návrhů týkající se iniciativy pro zaměstnaní s mládeže. My eh, podporujeme její prodloužení, ale by bylo předčasné eh, již teď tam eh, dát závazky, protože se to bude rychle vyvíjet do roku 2018. Implementace v terénu bude pokračovat. Došlo k významnému frontloadingu a předfinancování ve výši jedné miliardy, které, což bylo plně zaplaceno a úroveň implementace stoupne a dostane se na vrchol v letech 2016 až 18. Nelze to tedy nechat na středně tobou revizi, nebo lze a není, možné, není nutné se k tomu zavazovat již v rozpočtu 2016. Na závěr Ehm, co se týče vrácení plateb na úroveň, které eh, navrhovala komise po škrtech ze strany rady, tak to eh, budeme mít šanci projednat 19. října na našem jednání. Dále eh, podporujeme návrhy Evropského parlamentu. Především chci poděkovat zpravodaji panu Fernandézovi za to, že navrhl vrátit zpět úroveň výdajů na administrativu, administrativní podporu. Co se týče decentralizovaných agentur, tak má před několika týdny proběhla eh, diskuse. Znáte přístup komise v této věci? Dovolte, abych zdůraznila, že co se Mm, týče oblastí, které jsou novými prioritami, nové úkoly pro agentury, jako je tomu v případě migrace, tak si myslíme, že mm, e, všechny další zdroje již budou, z, e, co se týče, budou vlastně odebrány z plánu zaměstnanců. Co se týče EASO, Europol a dalších, je naším názorem, že tyto agentury by měly být posíleny, neměly by tedy být součástí toho limitu 5%. Za několik týdnů vám dáme uh, zvaný dokument vykonatelnosti, co se a těším se na diskuse, které proběhnou ve středu, kdy paní komisařka Gorgieva bude prezentovat podrobně na pozměňovací návrh rozpočtu, což by mohl být příklad toho, jak evropské instituce jsou schopny se sejít a řešit rychle výzvy, jako je mm, migrační krize, kterou teď čelíme. Děkuji vám, děkuji za toto prohlášení. Kompliment. Spravodajové eh, oceňují vaše komplimenty. Domnívám se, že kromě hlasování ve výboru a snad i na plenárce významným okamžikem bude dohodovací řízení a vzhledem k té eh, fluktuující situaci tak možná dojde ještě k dalším úpravám, které bude potřeba domluvit, ale samozřejmě každopádně, když si sedneme ke společnému stolu, tak najdeme jistě řešení a je potřeba je najít rychle, protože migrační krize vyžaduje konkrétní, bezprostřední, e, okamžité řešení když vynecháme pětiprocentní snížení eh, eh, pracovníků eh, agentur, je, myslím, správné rozhodnutí. Pane Fernandezi, chcete se vyjádřit? Pan Bege? Děkuji, pane předsedo. Já se hned omlouvám za to, že teď možná trošku zdržuji, ale to, co právě vysvětlila i komise, to je také v souvislosti s předkládanými návrhy komise. Eh, ještě k prodiskutování je potřeba to také vyhodnotit. Omluvte mě, ale když právě říkáte, že eh, tím chcete ukázat, že evropské instituce jsou schopny rychle reagovat, tak se prosím vás podívejte na sdělení komise z minulého týdne. Členské státy a také komise zřejmě ještě překonali pomalost, pomalost hlemíždě. Eh, vy tady právem říkáte, že eh, situace eh, světových potravinových programů je taková, že členské státy jsou žádány o to, aby prostředky z roku 2014 také vlastně dostali tímto směrem. A když se podíváme na všechny ty tabulky, které máme k dispozici, tak eh, průměr evropských eh, členských států, ale i komise, a to ve chvíli, kdy končí září, ještě nedosáhly ani toho, aby eh, v podstatě poskytli potravenovému programu to, co by bylo úplné minimum. A potom na konci roku možná ty prostředky nějak neproporčně eh, nabidou, ale samozřejmě eh, ta situace je dramatická, eh, situace s uprchlíky je také um, příliš, ehm, se, ne, respektive ta se stále zhoršuje i v těch jednotlivých um, táborech, uprchlických táborech, takže je potřeba to nějakým způsobem už začít spravovat. A Tady tohle to není jenom výzva obracející se na členské státy, ale také na samotnou komisi. Protože když proti číslům z roku 2014 v polovině září máme 47% méně k dispozici pro ten světový potravinový program než v předchozím roce, tak prostě ta čísla se možná nedají srovnávat, protože eh, v tomto roce také neproporčně se zvýšily potřeby. A my často v evropských institucích a také ve svých postupech nepoužíváme přiměřené mechanismy a možná ani nemáme, abychom na takovéto krize mohli reagovat. A to je prostě něco, s čím se, čím se teď intenzivně musíme společně zabývat, a tak aby to platilo i pro rozpočet. A to tež platí eh, pro zjištění, tak jak vy sama píšete, že máme asi 4 miliardy eur, které chybí k tomu, aby ty potřeby humanitární po- pomoci pro syrskou krizi v roce 2015 byly nějakým způsobem řešeny. A vy teď navrhujete, aby členské státy a také Evropská unie se přinejmenším zavázaly tomu, že alespoň polovinu této sumy nějakým způsobem poskytnou. To jsou ale čísla, které mm, platí pro rok 2015. Tady ještě vůbec nejsme u potřeb pro rok 2016. A proto opravdu můžeme jenom apelovat na to, abychom měli nějaký fast track, protože už na těchto číslech vidíme, že tady je rozpor mezi tím, co eh, co říká eh, Evropská rada, která eh, v podstatě říká, že potřebujeme alespoň miliardu, tak já se teď opravdu těším na vaše návrhy, protože potom se, spolu s radou prostě musíme udělat nějaký rychlý proces, tak aby tuhle tu krizi jsme nějakým způsobem efektivně řešili. Děkuji, protože zima se blíží. Merci. Děkuji vám za toto připomenutí i varování. Ale vzhledem k tomu, že paní Georgieva eh, nás navštíví ve středu, buď těsně před obědem nebo těsně po obědě, tak si myslím, že to bude příležitost pohovořit o migrační krizi a e, pohovořit o těch věcech, které jste právě zdůraznil protože když eh, nenabídneme okamžitou reakci eh, v těch táborech eh, v Jordánsku, Turecku a Libanonu, pak můžeme čekat daleko, daleko větší migrační tok a proto máme naději, že hlavy států a vlád vyvodí závěry z této situace a Eh, a vymaní se a nás z toho pocitu bezmocnosti, který eh, trápí naše občany. Takže já myslím, že nyní můžeme přistoupit k hlasování. Některé věci budeme kontrolovat jmenovitým hlasováním, takže já navrhuji, abychom přistoupili nejprve ke zkušebnímu hlasování. Vsunuli jste všichni hlasovací karty. Takže považujeme hlasování za zahájené. Všichni jste hlasovali. Nejsou problémy s žádnou kartou. Můj hlas neplatí? aha, můj hlas je navíc. Takže nedivte se, že nebudu hlasovat. Ostatně taková je i povinnost předsedy zasedání, eh, povinnost neutrality. Hlasoval bych jedině tehdy, kdyby moje frakce měla nedostatek hlasů. Takže máme tady 37 hlasů. Myslím si, že není problém s používáním elektronických zařízení hlasovacích. Takže nejprve oddíl 3, administrativní výdaje. A chtěl bych uvést, že se budeme muset vyjádřit ke kompromisním návrhům které budou eh, dány k hlasování en bloc v první fázi. A u některých pozměňovacích návrhů bylo požádáno o hlasování samostatně, takže nejprve začneme kompromisními návrhy a poté budeme eh, hlasovat separátně o pozměňovacích návrzích, které budou předmětem samostatného hlasování a pokud budou přijaty, pak, eh, bud, pak převáží nad těmi figurujícími v, v kompromisních návrzích. Shodujeme se, takže první kompromisní návrh, oddíl 3, 1, 2, 4, administrativní výdaje, kdo je pro tento kompromisní návrh. Eh, zvedejte prosím ruce, kdo je proti. Zdrželi se. Tento kompromisní návrh byl přijat. Druhý blok, eh, eh, oddíl 3, eh, číslo 5, kde je pro, Děkuji, kde je proti? Kdo se zdržel? Takže tento eh, druhý kompromisní návrh k pátému okruhu je přijatý. A nyní oddělené hlasování. A30103 a A30301. To je první pozměňovací návrh paní Gresle. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. XX01021104 a XX010211 návrh INTA 6602, kde je pro? Proti? Takže tady si to zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat 19 pro 16 proti. No ale 10010515 to odpadlo, důsledku přijetí kompromisního návrhu. Aha, pardon, předtím ještě kompromisní návrh, eh, který pokrývá pozměňovací návrhy SND 7047 na lince 070201 a eh, pozměňovací návrh pana Sarvama buď, e, eh, 4360, kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Kompromisní návrh byl přijat. Další odpadl. Dále linka 32010521 návrh ITRE 5290. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Návrh linka 32010523 ITRE 5291. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Linka 21010404, eh, návrh Ferreira 4485. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl zamítnut. A nyní nomenklaturní poznámky. Linka 29010401, pozměňovací návrh Ferrera. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh myslím, že to bylo zamítnuto. 19.01.04.01 pozměňovací návrh González Peňaz. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 16.03.02.04 eh, návrh Moody Hovit. Kdo je pro? Proti? zkontrolujeme si to elektronicky, zahajujeme hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Linka A30101S0202, pozměňovací návrh Gresle. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Linka 31010701, návrh super, kde je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Linka XX01, návrh GUE 7413, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. A nyní rezervy. Linka 32010523, pozměňovací návrh zelených 7740, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Linka 30011301, návrh bu, eh, budget paní Grecle, kde je pro? proti, zdržel se, schváleno. 24.01.07 a 3.01.01.01 návrh paní Gresle. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Čili tím jsme skončili se, se správními výdaji o dílu 3. A nyní přistoupíme k agenturám. Co se týče agentur, stejný postup jako prvé. Začneme nejprve kompromisními návrhy a Poté přistoupíme k samostatným pozměňovacím návrhům. Takže první blok má za cíl, tedy kde je pro, proti, zdržel se, měl za cíl navrátit rovnováhu rozpočtu. Kompromisní návrh byl přijat. Druhý blok. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Třetí blok. Kdo je pro? Proti? Nevím, jestli jsem viděl všechny ruce, takže si toto ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování o třetím bloku. Končím hlasování. A návrh byl přijat, omlouvám se. A nyní oddělené hlasování Linka 180203, Frontex. Kdo je pro? Proti? Takže kontrolně budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 18 hlasy proti, 15 pro a 2 se zdrželi. 17.03.10. Pozměňovací návrh 4620, kde je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 18.02.03. EKR 8200, kde je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 18.02.04 EKR 8207, kde je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 3307 EKR 8206, kde je pro? Proti? Držel se. Zamítnuto. A nyní rezervy. 12.02.06. Návrh Gigol 44.95. Kdo je pro? Proti? Držel se. Návrh byl zamítnut. A nyní 040311 FAM 6009, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 040312 FAM 6025, kde je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Návrh 4002 je pokrytý tím, co jsme právě odhlasovali. 06020302 návrh buď 41.36 pana Negresku, kde je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. 12.02.05 a nejprve pozměňovací návrh Ekon 6309, kde je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. EPP 7538 je pokrytý, SND 7039 taktéž, ALDE 8002, kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. Buď 4105 pana Aliho je pokrytý předchozím, ale asi dopadne stejně, takže hlasovat nebudem. 32.02.10. ITRE 5304, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. 18.02.03 Frontex Zelení 7718, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh byl zamítnut. 18.03.02 Libe 5998, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. FAM 6021, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. Další, buď 4631 je pokrytý. Či, a nyní linka 330207 FAM 6033, ten je taky pokrytý blokem 1, který byl přijat. A tím jsme ukončili agentury a dostáváme se k okruhu 1A. Takže zase bude stejný postup jako prvé. Nejprve budeme hlasovat o kompromisních návrzích, což jsou bloky, a poté přistoupíme k jednotlivým pozměňovacím návrhům. První podblok, který obnovuje položky návrhu rozpočtu, kde pro, Proti? Držel jsem. Tento blok byl přijat. Druhý blok. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh byl přijat. Třetí podblok. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. A nyní samostatné hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Takže nejprve linka 0101042 pozměňovací návrhy GUE 7415 a buď 4389. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrhy byly zamítnuty. Nula jedna nula dva nula jedna tři pozměňovací návrhy, které jsou totožné, FDD 7850, GUE 74390, kde je pro? Proti? Zdržel se? tyto návrhy byly zamítnuty. 010406 EFTD 7851, kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. 020202, návrh GUE 7264, kde je pro? Proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. 0204 0203 GUE 7267. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. Dva totožné návrhy 040265 a 0407 GUE 7414 a buď 4423. Kdo je pro? Proti? Držel se? Oba jsou zamítnuty. 04030101 GUE 7274 a kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. EKR 8202 Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnut. 04030105 EKR 8204, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 04030106 FDD 7866, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut 04030108 a FTD 7853. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. 04030201 EKR 8205. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. 060205 FDD 7878. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. 120201. Dva identické návrhy. FDD 7888 buď 4451. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Oba jsou zamítnuty. 14.04.01 buď 46.09, kde je pro? Proti? Zdržel se? Návrh zamítnut. 15.02.02 buď 4615, kde je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. A nyní k rezervám 12.02.03. Tak k tomu první pozměňovací návrh SND 7148, kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Návrh Econ 6305, ten odpadá, protože předchozí pozměňovací návrh byl přijatý taktéž následující buď 4494. Dále 32050101 buď 4111, pozměňovací návrh byl stažen. 32050102, návrh zelený 7741, kde je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh buď 4112 je stažen. A nyní pomínky. Linka. Link budget 010201 buď 4390 k tomu se v podstatě výbor už vyjádřil při hlasování en bloc tím, že to zamítl. 0,2010601 buď 4133, kde je pro? Proti? Držel se, návrh byl zamítnut. 020201, nejprve buď 4698, kde je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Buď 4638, oddělené hlasování, takže první část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, první část je přijatá, druhá část je stažena. A nyní dva e, pozměňovací návrhy, ALD 8079 a buď 4107. A ty jsou totožné. s, ústním, s novým zněním, které tu nemusím připomínat, kde je pro. Proti. Držel se. Tyto návrhy jsou přijaty. Návrh FAM 6000. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. GUE 7261, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Ba 4393, kdo je pro? Proti? Držel se. Návrh byl zamítnut. Ekon 6323. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. 020202 GUE 7263 v novém znění. Máte to před sebou. Kde je pro? Proti? Zdržel se? Tento návrh si musíme kontrolně mm, ověřit elektronicky, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut 22 proti 13 pro. Pač 4399, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. FAM 6001. Kdo je pro? Proti? Kontrolní hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut 18 hlasy proti, 15 pro a 2 se zdrželi. 020301 bač 4061, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Návrh byl zamítnut. Bač 4064, kdo je pro? Proti? zdržel se, návrh byl zamítnut. 0203 0201 FAM 6002. Kdo je pro? Proti? Držel se, návrh byl zamítnut. 0204 FAM 6003. Kdo je pro? Proti? Držel se, Návrh byl přijat. 0204 0202 FAM 6004, kde je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. 0204 0203 FAM 6005, kdo je pro? Proti? Budeme hlasovat pro kontrolu elektronicky. zahajují hlasování. Četajklu. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut 18 hlasy proti 15 pro a 2 se zdrželi. 02040301 ba 4147, kde je pro? Proti? Drželi se, návrh byl zamítnut. 04030103, dva identické SND 7045 a BAT 4085, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Pozměňovací návrh byl přijat. FAM 6007, kdo je pro? Proti? Držel se. Návrh byl zamítnut. Empl 62, 60. Kdo je pro? Proti? Držel se. Návrh byl přijat. 0403 0104 ba 4140. Kdo je pro? Proti? Držel se. Návrh byl zamítnut. Pak 4266, kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. 04030105, BAT 4134, kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. dva identické, FAM 6024 a BAT 4001, kde je pro? Proti? Kontrolně budeme hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 18 proti, 15 pro 2 se zdrželi. 04030106 MPL 62 97, kdo je pro? Proti. Držel se. Návrh byl přijat. 04030201 BA 4262, kde je pro? Proti. Držel se. Návrh byl zamítnut. 0403 0203 BA 41-35. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. Ample 6208 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. FAM 6008. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. 06020101, návrh zelených 7722, stažen. 06020102, tran 5611, kde je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Linka 08, bač 4070, kde je pro? Proti? zdržel se, návrh byl zamítnut. 080201 FAM 6010, kde je pro? Proti? Zdržel se? To myslím, že to je zamítnuto. 08020202 FAM 6011, kde je pro? Proti? Držel se. Návrh byl přijat. 08020203 ba 4238. Kdo je pro? Proti? Držel se. Návrh byl přijat. 090302 ba 4138. Kdo je pro? Proti? Držel se. Návrh byl zamítnut. 14.03.01, ba 41, 42, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. 14.04.01, ba 41, 46, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. 15.02.01.01, návrh ALDE 8027, kde je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. A FAM 6012, kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. 15.02.03, kult 58.12, kdo je pro? Proti. Držel se. Návrh byl přijat. 15.03, návrh FAM 6013, kdo je pro? Proti. Držel se. Návrh byl přijat. 24.02.01, BAT 41.43, kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. 290201 ba 4586, kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. 32020102 bači 4050, kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl zamítnut 320202 ba 4051, kde je pro? Proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. A tím jsme skončili s okruhem 1a a přistoupíme k okruhu 1b. Et nous embrayons directement sur des votes. A hned nastoupíme na samostatná hlasování. 040260. Pozměňova, dva pozměňovací návrhy totožné. Empl 6243 a zelení 7728. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 040261 zelení 7730. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. Zelení 7731. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 04.02.62, 62, Empl 6203. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. 0402 Máme nejprve kompromisní návrh zpravodaje. Kdo je pro tento kompromisní návrh? Kdo je proti? Zdrželi se? Kompromisní návrh byl přijat, tudíž další pozměňovací návrhy odpadají k této lince. A nyní 040601, ba 4447. Kdo je pro? proti, držel se, zamítnuto. Ample 6231, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto? Další návrh je stažený. 040602. Ample 6293, totožný z BAT 4412. Kdo je pro? Proti? Držel jsem. Zamítnuto. 13.03.63, Google 7301 a Bač 4324 totožné, něco přes 6 milionů, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl zamítnut. 13.04.60, GUE 7302, BAT 4606, něco přes 18 milionů, kde je pro, proti, zdržel se, návrh byl zamítnut. 22.04.03.02 a FED 5035, kdo je pro, proti, zdržel se, Návrh byl zamítnut. A nyní rezervy. Linka 13.03.60, pozměňovací návrh paní Gresle, bač 43.06, kde je pro, proti, držel se, návrh byl zamítnut. 13.03.62, bač 43.07, paní Gresle, kde je pro, proti, držel se, zamítnut. 13.04.60, bač 4063, návrh Belder, kde je pro, proti, zdržel se, návrh byl zamítnut. A nyní k poznámkám 040260, bač 4062, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 040264 GUE 7273 totožné zba 4407. Kdo je pro? Proti. Držel se. Budeme kontrolně hlasovat elektronicky, protože jsem neviděl všechny ruce, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. L'amendement est repoussé par 23 voix. Zamítnuto 23 proti 11, pro 1 se zdržel. FAM 6006, kdo je pro? Proti? zdržel se? Návrh byl přijat. Bač 4247, pana BG, kdo je pro? Proti? zdržel se? Návrh byl přijat. Bač 4265. Kdo je pro? Proti? Držel se. Návrh byl zamítnut. 040601, bač 4447, kde je pro? Proti? Držel se. Návrh byl zamítnut. 0602, 01, 04, zelení 7724, kde je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 13.03.60, bač 43.06, paní Gresle, kde je pro? Proti. Zdržel se. Návrh byl zamítnut. 13.03.62, pač 43.07, paní Gresle, kde je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 13.03.63, GUE 7301 a BAT 4324. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. 13.03.64.01 SND 7048. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 13.04.60 GUE 7302 to je pro? Proti? Držel se, návrh byl zamítnut. A bač 4606. Kdo je pro? Proti? Držel se, návrh byl zamítnut. Tím jsme skončili okruh 1b a přistoupíme k okruhu 2. Podle předchozího postupu nyní hlasujeme nejprve o dvou blocích, které představují kompromisní návrhy. První podblok, který se vrací k původním e, částkám návrhu rozpočtu, kde je pro, proti, držel se. Takže tento blok byl přijat. Druhý blok. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. A nyní oddělené hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. 050203, zelení 7710, kde je pro? Proti? Omlouvám se, ale budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut, 18 proti, 16 pro. 0502 08 11 GUE 7285, kdo je pro? Paní Miriada, vy jste pro? Kdo je proti? Držel se, návrh byl zamítnut. 05020812 bač 4430, kdo je pro? Proti? Držel se, zamítnuto. SND 7032, kde je pro? Proti? zdržel se. Návrh byl zamítnut. 0502 SND 7033, kdo je pro? Proti? Přistoupíme k elektronickému hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut, 20 proti 11, pro 2 se zdrželi. 0502 1301, zelení 7708, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Návrh byl zamítnut. 0503 11, pač 43 61, kdo je pro? Proti? Držel se. Návrh byl zamítnut. 0508 80, zelení 77 16, kde je pro? Proti? Držel se. Návrh byl zamítnut. 0701 0401 GUE 7289, kde je pro? Proti? Držel se. Návrh byl zamítnut. 11.03.03, GUE 72.97, kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. A návrh pana Ferrery končí stejně. 11.03.03, GUE 72.99, Kdo je pro? Proti? zdržel se, návrh byl zamítnut. 11.06.60 GUE 72, 98, kdo je pro? Proti? Držel se. Návrh byl zamítnut. 11.06.62.01 01, GUE 73 Kdo je pro? Proti? Držel se. Návrh byl zamítnut. 11.06.65, bač 44.55. Kde je pro? Proti? Držel se. Návrh byl zamítnut. Rezervy 05030110. Bač 4493, kde je pro? Proti? Zdržel se. Návrh byl zamítnut. Poznámky 502 5020599 a 54-23, kde je pro? Proti? Držel se. Návrh byl zamítnut 0502 1299 a 54-26, kde je pro? Proti? Držel se. Návrh byl zamítnut. Bač 4041 je totožný, to je pokryté. 0503 NV 6144, kde je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 0503 0110 Bač 4493, kde je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. A zelení 7712, kde je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 070201 SND 704. Aha, takže tady pan předseda říká, že to je pokryto kompromisním návrhem, který C'est couvert. Et le suivant est également couvert. Donc nous passons au 07. Dobře, takže 070201 ne, pardon, pan Taro. I'm sorry, Mr. President. Já se omlouvám. Já jsem myslel, že to jsme uh, přijali, nikoli zamí, zamítli, to bylo k tomu bullfighting, tak uh, prosím, můžeme si to překontrolovat. Le, le, votre amendement 77-12 était... Váš pozměňovací návrh byl zamítnut. Chcete to zkontrolovat elektronicky? Ne. To bylo zamítnuto. 070201. Pardon Alors un contrôle. Aha, takže kontrola, dobře. Takže zahajuji hlasování. O čem? o návrhu 77.12. Žádná podpora smrtelných, nebo tedy bíčích zápasů vedoucím k úmrtí. Končím hlasování. A, ah, il est adopté. Přijato. 16 eh, hlasů pro a 15 proti.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 Zamítnuto. 6703, Agri 5425, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Eh, pan Salama asi přeje, abychom si překontrolovali ještě 44 Pořád je to ještě na té stejné straně. Budeme pokračovat kontrolou. Prosím. 44,93 budget 40... Takže 44,93 budget. Bylo to 05030110. lignes zéro zéro zéro cinq trois un dix. Ještě jednou tedy. 05030110, budget 4493. Zahajuji elektronické hlasování. Oui, oui, bah, c'était bon. Scrutin est clos. Končím hlasování. Zamítnuto. 20 proti 15. pokud si přejete, abychom e, překontrolovali elektronicky, požádejte si o to okamžitě. Takže to už jsme dokončili, protože budget 4042 to už je identické k 5422, takže to bylo zamítnuto. A tím jsme ukončili eh, ten druhý okruh. Sur la rubrique 3. Takže okruh 3. Můžeme pokračovat, prosím? Budeme pokračovat do 18.30, možná se to trošku prodloužíme, tak abychom dodělali celý okruh číslo 3. Okruh 3. Máme zde tři bloky, které vzešly z kompromisního jednání. Takže první blok, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhý blok. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Třetí. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní Přecházíme k hlasování, k oddělenému hlasování. To tedy je to, co nespadá do těch tří kompromisů, takže nyní 17.04.01 budget, 46.24, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. NV 61.24, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 18.01.06.01, budget 45.02, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 18.02.01.01, budget 45.01, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 18.02.01.02, budget 44.99, kdo je pro? Proti?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 Zamítnuto. 18.02.08, bač 43.32, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 18.03.03, bač 46.32, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní 18.02.01.04, skupina SAD 7046. Kdo je pro? Proti? Já myslím, že to bylo zamítnuto, ale pro jistotu to překontrolujeme. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. nyní. A my v 18.03.01.01, 18.03.01.02, 18.03.01.03, potom 04 a 05. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Europe for Citizens Initiative 18040101 a 18040102 AFKO 6560. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Následující odpadá. Takže k poznámkám 090505, kult 5807, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 15.04.01, kult 58.43, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 16.03.01.02, AFKO 65.50, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato. 16.03.04, budget 3040, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 17.03.01, ALDE 8075 a ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 17.04.01, Bač 41.48, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 17.04.02, GUE 73.25, Bač 46.25, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 17 0403 BA 4060, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ten je zřejmě zamítnut, ale překontrolujeme si to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. přijato 18 hlasy proti 17. 17.04.04, GUE 73.27 a BAČ 46.26 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 18.02.01.01. První pozměňovací návrh FAM 6014. Kdo je pro? proti. To si překontrolujeme. Zahají hlasování. Končím hlasování. Přijato 22 eh, dvěma hlasy pro. pořád ke stejné položce. GUE 7316 a BAČ 4500. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Oba jsou zamítnuty. 18.02.01.02, první, BAČ 44.97, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Báč 4057, kdo je pro? Proti? Překontrolujeme si to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 20 proti 14, jeden se zdržel. GUE 7317, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Bač 4498, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 18.03.01.01, první FAM 6041, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Nyní GUE 73.19 a BAČ 43.31. Ty jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuty oba dva. 18.03.01.02, budget 45.04. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Rozpočtová položka 18.04.01, budge 41.15, pan Böge. K tomu je ústní pozměňovací návrh, který máte k dispozici. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato 330201, báč 4597, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. FAM 6023, GUE 7407 a BAČ 4596 jsou všechny identické. Kdo je pro? proti. To si překontrolujeme elektronicky zahojí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 19 hlasů proti 15. Respektive jsou zamítnuty všechny tyto 330202 FAM 6042, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? 330301 To je poznací návrh FAM 6026 a BAČ 4003, ty jsou identické, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Eh bien, mes chers collègues, nous avons avancé un... Teď, milí kolegové, eh, pokračovali jsme mm, poměrně rychle, takže myslím, že tím můžeme skončit a začneme zítra ráno eh, okruh čtyři. Někdo si přeje vzít slovo? Nikdo? Takže tím přeruší schůzi do rána 9 hodin. Zítra ráno v 9 hodin v tomto sále. Bon, ça va.